Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Já mnohokrát děkuji za pozvání, abych zde vystoupila a promluvila o nedávných stanoviscích k požadavkům podle článku 33 odstavec 2 umluvy OSN o právech osob s postižením, konkrétně bychom se měli zaměřit na to, jak se to promítá v kontextu EU. Jakým způsobem zde se řeší rámec EU ke sledování a naplňování povinností podle úmluvy. To stanovisko rozlišuje požadavky podle článku 33 odstavec 2 úmluvy OSN v kontextu EU při tomto rozlišení se řeší otázky právní, to znamená, kdo by měl spadat do toho rámce a jakým způsobem by měl být tento rámec ustaven a určen, ale také eh, nám jde o praktické uplatňování a sledování toho, co by měl daný rámec naplnit a splňovat. Toto stanovisko je samozřejmě výstupem na základě požadavku Evropského parlamentu. Původně to byl návrh tohoto výboru. Naše agentura ráda přispěje parlamentní práci svojí, svým expertním zázemím, které můžeme nabídnout a doufáme, že stanovisko může podpořit průběžnou přípravu zpráv k naplňování úmluvy, zvláště pokud jde o to, co bylo eh, v září loňského roku zpracováno OSN se mnohokrát vyjadřovalo k důležitosti této úmluvy a k důležitosti naplňování práv osob s postižením. My se snažíme naplnit všechny tyto představy tak, aby osoby s postižením byly občané rovnoprávní se stejnými právy, kteří mají možnost se plně zapojit do společnosti. Máme v úmluvě stanoveny eh, příslušné standardy, které by měly tohle všechno naplnit v rámci celé Evropské unie. Jsou zde úkoly, závazky jednotlivých zúčastněných aktérů. Rámec EU k naplňování a sledování Dodržování těchto pravidel je však naprostým základem a je to proto tak důležité téma pro Evropský parlament a pro Agenturu pro základní práva, protože oběma nám jde o náležité ustavení tohoto rámce. Já bych ráda hovořila o čtyřech příkladech, které podle našeho názoru jsou zapotřebí k úplnému naplňování úmluvy a to efektivním způsobem. Za prvé, pokud jde o právní základ rámce, zde bych řekla, že je třeba zajistit transparentnost, právní jistotu a předvídatelnost. My se domníváme, že právně závazný akt v oficiálním úředním věstníku Evropské unie je to, co by mělo nabídnout právní základ a rámce Toto lze naplnit různými formami, jednak by šlo provést přeskum stávajícího kodexu, který stanoví pravidla role jednotlivých kontaktních osob a e, osob ve výboru. Další možnost je interinstitucionální dohoda. Třetí formou, která přechází v úvahu, je rozhodnutí, které by vysvětlilo jednotlivé prvky náležitého fungování rámce. Takovýto právní akt by měl vysvětlit v prvé řadě složení a nastavení rámce. Jak určitě víte, v tuto chvíli rámec představují čtyři organizace. Evropský parlament je jednou, pak je zde Evropský ombudsman, Agentura pro základní práva a Fórum pro postižení. Agentura pro základní práva a Evropský ombudsman fungují jako nezávislé mechanismy v rámci celého rámce. To i vyžaduje nakonec umluva OSN. Další důležitý prvek složení se promítá do principů národních institucí pro lidská práva, pluralismus a zapojení dalších a kterou je zde velmi důležité v rámci sledování naplňování cílů. Chceme zde promítnout rozmanitost společnosti a všechny tyto skupiny zapojit. Naplnit cíl týkající se pluralismu by mohlo jít prostřednictvím eh, prostřednictvím ustavení výboru, který by odpovídal takovému složení. Třetí prvek se zabývá úkoly rámce EU. Tyto můžeme rozdělit na tři hlavní oblasti. Jednak je zde podpora, pak je ochrana a pak sledování. My se domníváme v agentuře pro základní práva, že hlavní prvky těchto tří oblastí bychom mohli rovněž také nadefinovat v dokumentu tvořícím právní základ. Pokud jde o podporu. Zde existuje celá řada činností, které už v mnoha případech se realizují na úrovni členských států, které by patřily do rámce EU. Je to vytváření kapacit, eh, školení, eh, promítnutí jednotlivých otázek do dalších eh, oblastí, dodr- sledování, dodržování. Jsou to prvky, které se zabývají eh, do, sledováním dodržování. Můžeme provádět různé přeskumy, eh, řizování stížností, možnost výzkumu, sběru dat. Pak je zde také důležitý prvek eh, šetření na základě vlastní iniciativy v rámce týkající se oblasti, které souvisí s eh, úmluvou. Pokud jde o sledování třetí prvek, tak zde je také sběr dat, analýza, které sehrávají zásadní roli, pak je zde vytváření ukazatelů a referenčních hodnot, které budeme poměřovat při vyhodnocování pokroku, pak jsou zde další oblasti, jak, kde bychom mohli zaznamenat stagnaci nebo dokonce ústup, což by bylo možné tím, těmito ukazateli poměřovat. V rámci přeskumu by výbor pro sledování úmluvy mohl provádět eh, periodické zprávy, které by se zabývaly naplňováním úmluvy na úrovni EU. Další oblast vyplenula z podrobného zkoumání jednotlivých úkolů. Jde o poskytnutí odpovídajících zdrojů v rámci EU rámce. Takovéto zdroje jsou potřeba, upozorňuje na to i sám výbor CRPD. Vyplynul to z jeho postřehů týkajících se naplňování úmluvy na úrovni Evropské unie právní akty by mohly přímo nadefinovat takovéto úkoly a bylo by podle našeho názoru důležité říci, zda jsou to další úkoly e, členských států a zda bude potřeba vyčlenit další zdroje pro tyto účely. Jaké budou další kroky? Toto stanovisko se opírá o základní eh, předpoklady, které se už objevily ve stanovisku a zprávě výboru k eh, naplňování povinností v rámci EU rámce. Stejně jako všechny závěrečné postřehy, i zde existuje řada různých faktorů. My doufáme, že naše stanovisko pomůže dalšímu sledování dodržování pravidel, zvláště pokud jde o kritéria podle článku 33. My chceme zajistit úplné dodržování na úrovni EU z požadavky výboru CRPD. A my se domníváme, že to má mnohem širší záběr dobrý solidní rámec k podpoře, ochraně a sledování dodržování pravidel podle umluvy by ukázalo, že Evropská unie bere vážně své závazky týkající se lidských práv. Výbor CRPD a zabývající se první úmluvou na toto téma, ke které přistoupila Evropská unie i členské státy. Je to opravdu dobrý okamžik vyslat jasný signál, že Evropská unie je odhodlána nasadit všechny své možnosti k tomu, aby byla schopna náležitě prosazovat a dodržovat úmluvu. Uh, a nyní má slovo pan Marek Plura. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat eh, nadaci, eh, tedy pardon, eh, agentuře pro základní práva za toto stanovisko. Rád bych se s vámi podělilo několik úvah mým vlastním jménem a také za svého kolega, kolegy pana Mapoze, který se v této chvíli účastní v New Yorku konference mm, stran zúčastněných na této úmluvě. Jsme trošku zklamaní zklamaní tou studií, kterou která byla tedy zpracována na pokyn Evropského parlamentu. Ten evropský rámec byl prezentován velice jasně, ale potom ty další kapitoly, eh, ty ještě nejsou dokonalé, protože tam není provedena dostatečná, eh, dostatečně zapojena role Evropského parlamentu. Ta studie nehovoří o zas, zastoupení eh, a o rolích výboru Libe, Pety a dalších při eh, zastoupení Evropského parlamentu směrem ven. Stránky 16, 26, 27 jasně ukazují tento trošku eh, nepříliš důsledný přístup. A rád bych zdůraznil, že to je interní rozhodnutí parlamentu. Musíme tedy rozhodnout, jaké, jaká bude úloha a úkol jednotlivých eh, konkrétních výborů v konkrétních oblastech. Proč tedy ta studie upřes, upřesňuje poněkud arbitrárně, že počet eh, výboru nebo parlamentních orgánů zapojených do této oblasti by měl být omezený studie se soustředuje zejména na roli agentury. Samozřejmě já mm, mám sympatie pro agenturu, ale není to správný přístup. Adam Kosa, stejně jako já, eh, se k tomu této zprávě stavíme kriticky. Děkuji. Thank you. Uh, I'll give the floor to Madam Blinkevičiūtė. Děkuji a prosím paní Linkevičiūtė. Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit vděčnost Agentuře pro základní práva za stanovisko k mechanismu pro monitoring umluvy o právech osob s postižením v Evropské unii a struktuře evropského rámce. A tentokrát chci podpořit kolegu Pluru A musím říci, že stanovisko agentury úloze Evropského parlamentu je poněkud znepokojivé a nemohu ho podpořit. Agentura velmi dobře ví, že Evropský parlament není názoru, že by Evropská, komita a, Evropská komisa a rada by měly rozhodovat za parlament v tom monitorovacím rámci. A my jsme to již uvedli v usnesení, které jsme schválili 20. května 2015. A já jsem přesvědčena, že Evropský parlament je plnohodnotným členem evropského rámce a tudíž má právo přijímat vlastní rozhodnutí o tom, jak uspořádá svou práci a které výbory budou zastupovat parlament v monitorovacím rámci Evropské unie týkající se naplňování umluvy o právech osob s postižením. A my už jsme rozhodli, že výbor PETI není dostatečně není dostatečný a výbor pro sociální záležitosti a výbor LIP má taky být zapojen. A do budoucnosti budeme i nadále rozhodovat o tom, kdo za Evropský parlament bude zastoupen v monitorovacím rámci EU. To je můj příspěvek. Prozatím ale chci zdůraznit, že Evropský parlament je nezávislou strukturou a rozhoduje sám o sobě, které výbory ho budou zastupovat. V monitorovacím rámci pro naplňování umluvy o právech osob s postižením. Děkuji. Nyní má slovo paní Kuneva. Děkuji. Paní Stickings, kolegové, nejdříve bych eh, chtěla poděkovat eh, organizaci za její práci velmi často přichází se zajímavými dokumenty. A kladu si otázku, proč nebereme více v úvahu. A já bych se chtěla e, s vámi podělit o svůj názor na legislativu. Ten dokument, který nám byl dnes předložen, v zásadě bohužel uvádí to, co je samozřejmé. Říkám bohužel, protože skrze naší práci v Evropském parlamentu, ale také skrze naš, náš každodenní život vidíme, že Evropská unie, zejména Evropská komise a rada, když jsou vyzvány k uplatňování opravdě, v pravdě sociální politiku, tak se tomu tématu vyhnou. A čelíme této situaci a není to nic skvělého a nic nového, když existují mezinárodní umluvy, které, ke kterým Evropská unie přistoupí. Další věci jsou ponechány na členských státech. A nejsou podniknuty kroky, které by vázaly členské státy k posunu právným směrem a schválení těchto klíčových opatření. Obávám se, že komise nepřistoupí k opravdu důležité legislativě v tomto směru a její postoj je přinejmenším pokrytecký. Když hovoříme o fiskální politice, komise nic nečiní. A tady hovoříme o lidských právech. A komise nám odpovídá administrativními výmluvami. S tím, že společné politiky nemohou být naplňovány. A hrozí tady, že umluva OSN bude realizována nepovinně. A ponechána pouze v rukou těch bohatších členských států Evropské unie. Potřeba závazných eh, právních aktů Evropské unie by znamenala legislativu nejen proto, abychom zavázali členské státy a donutili je podniknout nezbytné kroky a opatření, ale také eh, schválit opatření, která by zapadala do evropského rámce, který by zde měl existovat. Otázka například eh, pravomocí a jak a kdo bude zapojen do toho rámce a jak zapojíme osoby s postižením. Je zřejmé, podle mého přesvědčení, že musíme vyvinout tlak, abychom eh, zajistili, že bude podniknuta legislativní iniciativa Evropskou komisí. A také jsem přesvědčena, že pokud jde o základní práva, tak eh, je potřeba zřídit nejen kontaktní místa v rámci jednotlivých států, ale také nezávislé mechanismy, které zajistí, že na národní úrovni bude zajištěno uplatnění umluvy všude. A mám obavu, že v zemi jako je Řecko, kde mechanismus a sociální služby a řada práv eh, osob s postižením bylo obětováno na oltáři úsporné politiky, která nám byla vnucena velmi přísnými fiskálními opatřeními. Kolegové, mluvme upřímně. Umluva o právech osob s postižením a podobné úmluvy, které chrání lidská práva, nebudou nikdy uplatněny, pokud neukončíme katastrofální politiku škrtů, protože nemůže dojít k harmonickému uplatnění v celé Evropské unii, pokud taková, takové zásadní nerovnosti budou přetrvávat mezi ekonomikami členů Evropské unie. Tedy závěrem bych chtěla zmínit další důležitou otázku. která je v evropském prováděcím rámci. Potřebujeme internetové stránky, které by byly pravidelně aktualizovány, které by ukázaly jakým způsobem je umluva naplňována a poskytovala, poskytuje informace. A to by byl vzor internetové stránky, který by byl dostupný pro osoby s postižením. na rozdíl od eh, internetových stránek jiných evropských institucí, kde někdo s omezením zraku má problémy, aby je přečetl. Všechny informace musí být dostupné ve všech oficiálních eh, jazycích Evropské unie a také v určité podobě, která splní požadavky osob s postižením. Já jsem to už řekla, budu to ještě opakovat závěrem. naplnění tohoto vynikajícího dokumentu, tedy umluvy OSN o právech osob s postižením, je klíčovou zkouškou pro Evropskou unii. Pokud eh, nebude obecně naplněna rovným způsobem v celé Evropské unii, v každém členském státě, tak jsme obětovali práva osob s postižením. Budeme mít eh, ekonomiku, která bude proti lidem a jejich právům. A pokud se nám podaří skutečně uplatnit tuto omluvu, tak uděláme zásadní krok směrem k opravdově sociální Evropě. Děkuji. Je to někdo za je tu zastoupena Evropská komise. Můžete možná se vyjádřit k této eh, výrazné kritice. Kolegové jsou zde. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, vystupujícím za stanoviska. My jsme si pečlivě zaznamenali. Na neštěstí naši experti na tuto otázku zde bohužel dnes nejsou, protože, jak bylo uvedeno, jsou v New Yorku na konferenci zúčastněných stran. Zajistíme, aby vaše eh, připomínky byly předány a zapracovány pro naši budoucí činnost. Děkuji mnohokrát. Paní Stickings, chcete něco ještě dodat? po rozpravě. Děkuji, děkuji za vaše připomínky. Zač, začnu uh, eh, zmínku paní Kunavy o internetových stránkách. Eh, internetové stránky jež vznikly, jsou dostupné jako součást eh, internetových stránek naší agentury a také navazuje na činnost celého rámce. A pokud jde o dostupnost těchto stránek, je tu, eh, znaková, je tu verze v znakové řeči a informace také v, v, v verzi pro usnadněné čtení, easy read a konstrukce celých stránek se snaží na, naplnit normu VTG 2.0. A pokud tam jsou některé těžko dostupné prvky, tak uvítáme vaše připomínky. Co se týče dalších bodů a zastoupení parlamentu v rámci, myslím, že právní základ má vyjasnit, eh, pokud jde o členství, úkoly, aktivity, eh, rámce, zejména s cílem, jak bylo uvedeno, eh, kdy změny ve složení tohoto rámce proběhly a byly schváleny radou v roce 2012. Takže se zahrnutím dalších výborů, včetně tohoto výboru, do rámce. Věříme, že dojde k aktualizovanému právnímu dokumentu, který odrazí tyto změny a, a toto ni, nikterak nebude narušovat nezávislost parlamentu, ale poskytne významnému orgánu, který má e, svou silnou úlohu pokud jde o jasnost a udržitelnost a bude možné pod, podpořit, chránit a sledovat eh, naplňování umluvy. Děkuji. Obvykle nejsme tak ostří v našich vyjádřeních v tomto výboru, tak jak jsme byli u tohoto bodu. Tak se těšíme na další kontakty a rozprav na toto téma. A nyní poděkujeme všem, kteří se podíleli na této rozpravě a postoupíme k bodu 16 na pořadu jednání vytvoření podporného programu pro strukturální reformy na léta 2017 až 2020. Pokud paní Mary McCarthy za komisi je zde, tak vám dám slovo. Pokud eh, si přijete nás uvést do práce programu na podporu strukturálních reform. Nikdo tu zatím není? Nikdo nechce zatím promluvit? Dobře, dáme slovo eh, zpravodaji pan Čaba Šogor má slovo. Thank you very much. Děkuji. Já bych rád vyjádřil spokojenost tím, že zde máme konkrétní doporučení a závěry k evropskému semestru. Já se domnívám, že kromě toho, že zajistíme lepší financování a lepší pracovní příležitosti, je rovněž velmi důležité pamatovat na strukturální reformy i v oblasti zaměstnanosti. Jak komisař Tyson říkal, toto zajistíme jen tím, že provedeme dobrou integraci a zapracování všech oblastí politiky, abychom upevnili sociálnější Evropu. Ty reformy jsou potřebnější než kdy v minulosti. Ekonomická situace je znepokojivá, čísla jsou znepokojivá a neustále se narušuje tradiční model. Abychom tyto výzvy překonali, musíme se snažit o prosazení našich reformních kroků v oblasti trhu práce a v oblasti školství. Jde o zajištění podpůrného programu strukturálních reform, kde bude vyčleněn konkrétní rozpočet, který bude velice důležitý. Realizace v jednotlivých členských státech, zvláště v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, nadále vykazuje překážky růstu a překážky týkající se pracovních podmínek a vytváření pracovních příležitostí. Samozřejmě, že musíme pamatovat na to, že jednotlivé členské státy jsou na různých úrovních. Některé země by těžily z tohoto podpůrného programu víc než jiné. U, u nás v Rumunsku jsou snížené kapacity a možnosti formulovat eh, nové eh, postupy, kde by byly k dispozici strukturální form, fondy, tak by absorční kapacita nebyla jen 70 jako tomu bylo v oblasti 2007 až 2013. Nestráceli bychom tedy cený čas na další rozvoj. To samé platí o novém programovacím období. Je zde jasná podmíněnost využívání prostředků a partnerskými dohodami. Došlo k jasnému prodlení a některé tyto problémy byly způsobeny nedostatečně propracovanou strategií. Já bych rád se rovněž vyjádřil k několika otázkám a také bych rád položil několik otázek komise, jestli tady někdo je, kdo by si je vyslechl. Pokud jde o proces v rámci evropského semestru pro makro a mikroekonomickou situaci, chtěl bych se zeptat komise, jak tuhle složitost budete řešit a jak si podělíte odpovědnost a povinnosti v rámci komise, pokud jde o naplňování eh, tohoto rozpočtu. Jak zajistit, eh, aby regionální samozprávy z toho rovněž mohly těžit a nebylo to jenom záležitostí ústředních eh, vlád. A pak mě zajímá technická pomoc a financování technické pomoci nebo podobné pomoci. Jakým způsobem zajistíme, abychom se vyvarovali dvojího paralelního financování? Děkuji nemáme tady Brexit, ale exit, eh, což znamená, že nemáme ani naplněný řečnický seznam, což je neobvyklé. Paní Hawking za ALDE bude chtít vystoupit, prosím, můžete? A pokud já jsem na řadě jako druhá, tak tady opravdu došlo k určitému exitu. Upřímně řečeno, paní předsedkyně, já jsem v průběhu eh, prezentace se velmi těšila na další prezentaci komise. Těšila jsem se, že budu moci položit otázky. Já jsem na tomto materiálu začala pracovat jako nová. Velmi stručně jsem si to přečetla. Mám za to, že je to dobrý krok správným směrem. Členské státy by určitě vždycky mohli využít další technickou pomoc, vytvářet se další administrativní kapacity a využít eh, expertního zázemí. Jak už říkali kolegové, v některých členských státech je jasné, že tato pomoc bude více využita, více ceněna než v jiných členských státech, ale možnosti jsou zde pro všechny členské státy, aby těžili z těchto návrhů. Já se domnívám, že zde můžeme těžit i z úspor z velikosti, z rozsahu, můžeme se poučit jeden od druhého, hledat nejlepší postupy. Je to ale s určitým způsobem taková formalizace něčeho už nastaveného. Také souhlasím s panem kolegou a jsem ráda za to, že se zde upozorňuje na otázky sociální, otázky zaměstnanosti. A pravda je, že jste hovořila o Brexitu, kdy Vlastně je to přesně za týden, kdy se bude rozhodovat. A ať už bude výstup jakýkoliv, a já opravdu doufám, že se eh, z pana království rozhodne zůstat, stejně se z toho bude co poučit. Leda, že by Evropané měli jinou představu než eh, představu sociální Evropy, která by měla být naplňována. A Pravda je, a to je můj osobní názor, že eh, ta návaznost na Evropu zde není až tak zásadní. Hovoříme zde o strukturálních reformách a já vždycky mám velké obavy, když slyším tento pojem, protože já bych potřebovala vědět, o čem zde hovoříme. Můžete hovořit s dvěma lidmi a každý bude mít úplně jiný názor, zvláště pokud jsou to zastánce jiných politických názorů takže dostanete dvě různé odpovědi na téma strukturálních reform. A když se tedy řekne, potřebujeme strukturální reformy, tak není to vždycky ten samý pojem, o kterém hovořím. Já si myslím, že tohle by bylo dobré vysvětlit. Já se omlouvám, že moje eh, odborná znalost eh, k této věci je omezená. Já jsem doufala, že nám k tomu řekne více komise a budu se dále podílet na celé této debatě a těším se na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji. Okay, uh, eh, Mr. Pan, pana Perinského nahradí pan... Možná si nejprve vyslechneme komisi, než se vyjádříte. Přišla mezi nás Mary McCarthy. Máte slovo, eh, jen co se připravíte. Těšíme se na váš úvod. Jakmile budete připravena, můžete se ujmout slova. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání, děkuji, že jsem mohla dorazit, abych, abych hovořila o programu podpory strukturálních reform. Bez dalšího tedy zahájím svoji prezentaci a řeknu vám pár slov k programu a jeho návrhu, který jsme předložili. V říjnu a listopadu loňského roku komise přijala návrh týkající se programu podpory strukturálních reform. Je to součást balíčku evropského semestru důvodem pro nastartování tohoto programu bylo snažit se v terénu členských států vyplnit mezery, které se týkaly strukturálních reform. Strukturální reformy, o kterých zde hovoříme, jsou konkrétně ty, které se odehrávají v rámci naplňování doporučení jednotlivým zemím, ale neomezuje se to pouze na tato doporučení. Je to podpora a technická pomoc, kterou lze poskytnout členským státům. Jde také o technickou pomoc v kontextu naplňování práva Evropské unie. Jde také o cykly přeskumu porušování pravidel a povinností. Jde také o naplňování pravidel energetické unie a unie kapitálových trhů. To znamená, že se eh, tato realizace ne, neomezuje pouze na naplňování doporučení jednotlivým zemím. Konkrétně podpora, kterou v tomto kontextu předpokládáme, je na míru šitá podpora členským státům, která by měla pomoci zvláště k e, zbudováním administrativních kapacit v terénu. Mandát, který k tomu máme, zahrnuje nejen tento typ podpory, to znamená naplňování strukturálních reform, ale také zahrnuje podporu s efektivním využíváním strukturálních fondů. Trvání návrhu by mělo být na čtyři roky, 2017 až 2020. Předpokládá se objem 142,8 milionů. Now, moving on to... Teď přejdeme k cílům programu pro podporu strukturálních reform. Obecný cíl, obecný záměr, který definujeme, je posílit kapacitu členských států připravovat a realizovat a naplňovat strukturální reformy prostřednictvím efektivního využívání strukturálních fondů. To je tedy obecný cíl, obecný směr. A přejdeme nyní ke konkrétním cílům. Konkrétní cíle zahrnují podpora národních orgánů a úřadů různými způsoby. Jde o podporu, technickou pomoc, kterou lze nabídnout ta by měla směřovat k, č- k členským státům proto, aby byly lépe schopny naplňovat dané priority. Jde nám o rozšiřování kapacit při realizaci reform integrovaným způsobem. Rovněž nám jde o procesy a postupy na základě nejlepších osvědčených postupů. Já bych ráda zrovna tento bod zdůraznila, protože myšlenka nejlepších osvědčených postupů už samozřejmě funguje a existuje a platí. Nám jde však o praktickou realizaci členských států, kdyby se členské státy mohly brát inspirace z jiných členských států, pak je přizpůsobovat svým vlastním podmínkám. Jde nám také o posílení řízení lidských zdrojů. Otázka, která zde vstává, je, o jakou podporu jde. Jaká podpora se zde předpokládá, když hovoříme o podpoře technické pomoci? Co je cílem tohoto programu? Jde nám o pomoc orgánům členských států celou řadou forem může jít o pomoc přímou, kdy naši experti, které máme v jednotlivých oblastech, budou rovnou pomáhat. Potom máme možnosti expertního zázemí komise, rovněž máme možnost expertních misí do členských států. Tyto mise mohou fungovat tak, aby provedly diagnózu situace, aby se shodli s členským státem na tom, jakým způsobem postupovat dál. Pokud se členský stát nachází ve fázi teprve přípravy reform a zatím ještě se nerozhodl, tak naši experti jsou schopni organizovat semináře a pomáhat v debatě o reformách. Rovněž také můžeme nabídnout experty přímo orgánům členských států, to jsou experti, kteří by v jednotlivých specializovaných oblastech začali působit při ministerstvech členských států a pomáhali by na konkrétních projektech, třeba v oblasti energetiky nebo v oblasti daňové e, eh, zprávy. A navíc bychom byli schopni přímo najmout pomoc mezinárodních organizací, které by pomáhaly realizovat a naplňovat konkrétní výstupy, třeba by šlo o veřejné zakázky, které by se prostřednictvím eh, mezinárodních organizací zadávaly konkrétním subjektům, které by následně pomáhaly naplňovat eh, žádoucí výstupy. Rozsah pomoci je docela široký, zahrnuje celou řadu oblastí mezi nimiž, já jsem je všechny tady vypsala, ale mezi nimiž je například otázka daňové zprávy, finanční řízení, finanční zpráva, veřejná zpráva, reforma justice, boj proti podvodům, boj proti praní špinavých peněz. A v oblasti růstu je to podpora podnikatelského prostředí, v oblasti obchodu, udržitelný rozvoj a další. Je to opravdu široká oblast a my bychom chtěli do toho zapracovat i politiku trhu práce, sociální začlenování, sociální bezpečnost, sociální blahobyt, eh, zemědělské aspekty a nově by tam měl patřit i kontext finančního sektoru. jak bude podpora mobilizována. Bude to vždy na žádost. To znamená, že chci upozornit, že nikomu nevnucujeme podporu, nenutíme jim je členským státům. Jde o dobrovolné využití. Členský stát musí podniknout první krok a zažádat. My však poskytujeme pomoc při zpracování typu návrhu, který byl nakonec se ukázal jako přijatelný. Takže máme zde tři takzvané spouštěče mm, podání žádosti o technickou pomoc. Je zde i program ekonomické úpravy, to je pokračování toho, co jsme realizovali v minulosti u skupiny pro Řecko a skupiny pro Kypr. Tyto členské státy měly přímo možnost pomoci v rámci programu ekonomického uspůsobení. V tuto chvíli to rozšiřujeme na všechny členské státy v kontextu naplňování reform a v kontextu ekonomického řízení. Jak už jsem říkala, pokud mají členské státy doporučení pro jednotlivé země, tak to je přesně ta oblast, kde by šlo žádat o technickou pomoc. Pak jsou zde další oblasti, jako je třeba uh, Unie kapitálových trhů, energetická unie. A v těchto oblastech by všechny žádosti byly vhodné, pokud jde o technickou pomoc. Pak je zde třetí oblast patřící mezi spouštěcí mechanizmy. A to je reforma, kterou zahájil členský stát z vlastní iniciativy. A zde jsou různé formy členských států, které by je mohly zaujmout v konkrétním období. Když obdržíme žádost členského státu, a samozřejmě každou žádost podrobíme analýze. Tak eh, máme nastavena určitá kritéria a je, mezi ně patří naléhavost problému, jelikož členský stát možná může mít i nějakou lhutu na realizaci strukturální reformy. Pokud tam taková lhuta je, tak eh, danou žádost vyhodnocujeme jako naléhavou tak by mohl členský stát mít problém, který je třeba řešit dlouhodobě a souvisí s danou problematikou. Jak víme, strukturální reformy jsou dlouhodobou záležitostí. V prvé řadě bychom tedy provedli analýzu a identifikaci problémů. Potom členský stát může potřebovat technickou pomoc v konkrétní oblasti, v konkrétní oblasti jako je třeba udržitelná pomoc, udržitelný rozvoj, udržitelná energie. Rovněž řešíme socioekonomické ukazatele a administrativní kapacitu členského státu. Pokud členský stát požádá o určitý konkrétní typ pomoci, tak my řešíme možnosti daného členského státu vůbec absorbovat takovou případně poskytnutou pomoc nemá význam zatížit členské státy tím, že jim nabídneme přemíru pomoci. Přitom eh, eh, absorpční kapacita v daném členském státě je velmi omezená. Now, let's move on. A nyní přistoupíme k finančnímu aspektu strukturálních reform. Jak už jsem říkala, my předpokládáme, že půjde o konkrétně vyčleněný rozpočet je to až 142,8 milionů a to je rozpočet, který by měl být vyčleněn na celé čtyři roky. Bude to bude to, budou to prostředky z EFRED a SRSP. Rovněž také zde budou prostředky z Evropské komise. To znamená, že nebudeme žádat členské státy o další prostředky navíc. Ty, jsou to prostředky, které budou přerozděleny z minulých programů. A tímto způsobem to bude fungovat. Tohle budou prostředky z eh, ústředního rozpočtu komise na technickou pomoc. Konkrétně předpokládáme takovéto rozdělení kapitole 1b 112 eh, celých 2 milionů, to je z Evropského sociálního fondu a Evropského rozvojového fondu a fondu soudržnosti. V rámci kapitoly 2 30,6 milionů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Navíc krom těchto prostředků, které budou přerozdělovány, protože už jsou k dispozici, je zde ještě možnost, aby členské státy sami vrátili v uvozovkách prostředky komisy a SRSP aby tyto prostředky byly následně vyčleněny jejich jménem. V rámci článku 35 nařízení je možné, aby členské státy z vlastní vůle vrátily prostředky komise a SRS. Tyto prostředky jsou potom eh, jejich jménem využívány. Tohle už funguje u zemí, které patří do programu ekonomického uspůsobení. Například řecké orgány poslali zpět the task force for Greece as it was at that time to be 15 milionů, které byly původně vyčleněny na pracovní skupinu pro Řecko a v tuto chvíli by tyto prostředky měly jít na technickou pomoc. Letos řecké orgány poslaly 30 milionů na SRS a bude tím poskytována technická pomoc. Rozdíl spočívá v tom, že tyto možnosti vrácení prostředků komise jsou nyní dány všem členským státům. So, uh, how will the um, SRS... Jak bude SRSP program naplňován. Bude naplňován v rámci finančního nařízení Evropské unie. To znamená, že pro spuštění SRSP se předpokládá víceletý pracovní program. Víceletý pracovní program zakotví strategie, pokud jde o technickou pomoc, a její poskytování rovněž také zakotví předpokládané výstupy, poskytované technické pomoci v terénu a rovněž zakotví priority financování u technické pomoci v souvislosti s jednotlivými konkrétními oblastmi. A krom víceletého pracovního programu ještě budou výroční rozhodnutí, to znamená, že jde o 142,8 milionů na čtyři roky, ale na každý jednotlivý rok v tomto období bude určitá částka vyčleněna na realizaci technické pomoci jenom v daném roce. Tahle částka bude vyčleněna na základě žádosti, v daném roce. My tedy nemůžeme dopředu říct, kolik to bude. My předpokládáme, že to může fungovat tímto způsobem. My jsme se poučili z fungování pracovní skupiny pro Řecko a Kypr. V prvé řadě to začalo velmi pomalu, ale pak se to rozjelo a my předpokládáme, že to bude podobné zde. Začneme na nižší čase a pak se bude tohoto rozpočtu více více využívat v průběhu celých čtyř let. Já se nyní vyjádřím eh, k koordinaci a doplňkovosti. Pochopitelně v kontextu poskytování technické pomoci je zřejmé, že technická pomoc už eh, v jiných oblastech funguje a probíhá. Technická pomoc probíhá u několika fondů v různých oblastech práce komise. Technická pomoc je poskytována i v členských státech. A my zde opravdu důrazně upozorňujeme na to, když hovoříme o spuštění programu, že nechceme, aby docházelo k jakékoliv duplicitě, k jakémukoliv překrývání úkolů v rámci poskytování technické pomoci. Nám jde o to, abychom využili prostředky, jež jsou nám dány k dispozici, co možná nejefektivněji a nejlépe. My tedy provádíme proces koordinace a zjištění doplňkovosti, což znamená, že v kontextu žádosti jež dorazí. V prvé řadě reagujeme tak, že ověříme u dalších útvarů komise a u členských států, zda náhodou už se neposkytuje technická pomoc přímo konkrétně v těchto oblastech. Cílem je, abychom zamezili duplicitám a překrývání úkolů. Nám jde skutečně důrazně o to v tomto kontextu, abychom docílili přidané hodnoty. Další prvek a část tohoto návrhu spočívá v tom, že pr- objem prostředků je vlastně docela nízký, když to srovnáte s prostředky, které jsou k dispozici. Unii. Nám jde o to, aby technická pomoc přispěla k tomu, že dospěme k synergickému efektu. Je to jako vyplňování mezer, hledání možností, kde technická pomoc může pomoci více než jinde, kde technická pomoc může těžit z výhod synergického efektu. A toho docílíme tím, že nastavíme koordinační mechanismus. To je vnitřní koordinační mechanismus v komisi, který zajišťuje, abychom mohli kontrolovat, co už bylo realizováno, naplňováno a kde se vyskytly případné mezery. Je to i koordinace v kontextu externího zajišťování některých oblastí pro členské státy v rámci mezinárodních organizací a jejich zapojení například. Zároveň však nechceme duplicitně zpracovávat něco, co už řešil členský stát sám, případně to řešil ve spolupráci s mezinárodní organizací. Další body, na které chceme poukázat v kontextu spuštění technické pomoci, je to, že technická pomoc se neposkytuje pouze jenom na žádost členského státu, ale odpovědnost za využívání technické pomoci v, při reformách je odpovědností hlavně členského státu. Technická pomoc se poskytuje. A to nijak nebrání naplňování principu subsidiarity, pokud jde o realizaci strukturálních reform. My doufáme, a to je důležité, že technická pomoc musí být využívána a musí být využitelná. Nechceme dopustit situaci, kdy jde o realizace něčeho, co se dá do šuplíku, případně na poličku a tím to končí. Nám jde o to, aby šlo o technickou pomoc, kterou lze následně prakticky využít v terénu, tak, aby to mělo pro členské státy užitek. V tomto kontextu tedy musím říci, že za reformu má nadále odpovědnost členský stát a ten je jejím hlavním realizačním subjektem. Návrh rovněž hovoří o ukazatelích a vyhodnocování. Samozřejmě, když spouštíme technickou pomoc v konkrétní oblasti, tak musíme sledovat její působení. Jak funguje technická pomoc? Chceme zajistit, aby technická pomoc splňovala cíle. Probíhá tedy průběžné sledování a porovnávání toho, co bylo sjednáno a co se podařilo dokázat. Takže zde máme číselné ukazatele v programu. Tyto kroky zahrnují výcvik a za, zaškolování eh, pracovníků, zajištění expertů, organizace seminářů. To jsou požadované výstupy v rámci technické pomoci. Kvalitativní ukazatele, ty obsahují zpětnou vazbu, statické a dynamické ukazatele eh, subjektů. Já říkám, a poukazuje na to, že nejde jenom o realizaci pomoci, která by byla dodána na místo, ale také nám jde o vyhodnocování. A to je velmi důležité zajistit, aby všichni zúčastnění byli spokojeni s tím, co jim přinesla technická pomoc. A také bychom rádi, aby se vyhodnotilo, jakým způsobem byla technická pomoc využita člen, v členských státech. Část spočívající ve vyhodnocení je pro nás velmi důležitou částí procesu. Pokud jde o vyhodnocení, tak vzhledem k tomu, že to je nový program, tak předpokládáme, že bude probíhat průběžné vyhodnocování v polovině roku 2019. A po skončení čtyřletého období budeme provádět v roce 2021 vyhodnocení ex post. Jak to tedy vypadá? Jak vypadá celý návrh? V této fázi byl návrh schválen na Koreperu 28. května, což se odehrálo po absolvování celé řady technických zasedání s pracovníky finanční skupiny. Jednalo se o formulacích návrhů, pak jsme zaznamenali, že e- SVH 3. března předložilo své stanovisko výbor regionu a předložil své stanovisko 8. dubna. A samozřejmě, že tento návrh je v tuto chvíli projednáván v Evropském parlamentu, má za to zodpovědnost výbor REGI, s tím, že tam působí ještě další výbory. A my předpokládáme, že budou probíhat další jednání dalších parlamentních výborů a to v následujících měsících. Já bych ráda upozornila v tomto kontextu na jednu věc. Předpokládá se, že financování bude k dispozici 1. ledna 2017. Chceme totiž umožnit to, aby začalo naplňování programu na následující čtyři roky. Pro nás je velmi důležité, aby proběhla technická diskuze k celému návrhu, abychom se ujistili o tom, že bude možné dodržet lhůtu, kterou jsem uvedla. Já jsem zde mezi vámi a budu ráda, když s kolegy budeme moci odpovědět na vaše otázky. Mám zde kolegy, kteří se zabývají právními otázkami, a rozpočtovými otázkami. Budeme rádi, pakliže položíte dotazy v kontextu tohoto návrhu. Děkuji, paní McCarthy. Před vaším příchodem jsme již eh, některé věci probrali, takže začneme opět od nuly. A Pan, pan Perinsky a pan Lučas Pětro je na mém seznamu, ale vrátím se ke zpravodavi panu Šogorovi a paní Šojdrová. Pokud si přejete položit otázky, máte možnost. A paní Harkin samozřejmě také. Jste spokojeni, nebo pane Šogore, chcete něco zopakovat, abyste dostal přímou odpověď? Máte slovo. Děkuji za vaši prezentaci. Mám dvě otázky. První, v návrhu je inherentní složitost, protože se týká procesu Evropského semestru a EFSI. A jsou to makroekonomické procesy. Jak chcete tuto eh, složitost řešit? Jak se podělíte o odpovědnost, pokud jde o eh, realizaci tohoto fondu? A jak zajistíte, že místní zpráva a Regionální zpráva také bude mít užitek z této podpory, a ne pouze centrální orgány, centrální státní instituce. Paní Harkin, vy nemáte zájem, zájem možná na závěr, budu muset odejít na pět minut, ale možná na závěr. Dobrá, pan Gutierrez Prieto, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat expertům z komise za, jej, za jejich eh, zajímavou prezentaci. Já mám určité pochybnosti, a to celou řadu pochybností. Týkající se podstaty i formy. Protože usnadnit nebo zprostředkovat technickou spolupráci samo o sobě, tak samozřejmě a priori to se zdá být dobrý nápad, ale je zde ještě spousta věcí, které bude potřeba konkretizovat. Máme eh, určité pochybnosti. A to v okamžiku, kdy vlastně vezmeme prostředky na technickou eh, spolupráci, a pokusíme se zjednodušit tyto záležitosti, tak to eh, způsobuje nicméně to, že regionální orgány eh, mají někdy určité problémy při dostat se eh, k těmto prostředkům a v rámci toho víceletého finančního rámce, čili vytvořit určitý fond k politický, pro politické reformy na úkor eh, určitých sociálního fondu, Evropského sociálního fondu nebo Fondu pro venkovský rozvoj, to se mi eh, nezdá úplně nejvhodnější prostředek. Právě kvůli eh, složitosti těch věcí, protože vlastně ty, ty fondy určitým způsobem se transformovaly v předchozím uh, hospodářském roce. Takže nezdá se mi vhodné odebírat prostředky ze strukturálních fondů a z Evropského sociálního fondu na poskytování určité politické asistence, protože v podstatě ty reformy v rámci eh, Evropského semestru jsou politickými reformami. A zde vyvstávají určité politické otázky. Když hovoříme o fondech pro podporu, pro pomoc členským státům ve strukturálních reformách, tak návrh, který byl předložen před několika lety, uváděl, že strukturální reformy v krizovém období by měly eh, vlastně zkrátit období recese a nyní jsou zde určité ambiciozní reformy, které by měly kompenzovat negativní účinky tak, aby to příliš nezasáhlo občany nebo ne tak závažně. Takže tyto prostředky, tyto fondy pro technickou asistenci, pro technickou pomoc, domníváme se, že by z toho měly být spíše fondy pro ekonomickou a sociální pomoc. A ale ta částka samozřejmě není dostatečná Čili je zde určitý problém, to je ten samotný pojem reform, protože mnoho občanů, zejména v jižních zemích, v zemích jižní Evropy, chápe technickou pomoc ve strukturálních reformách jakožto něco, co určitým způsobem spochybňuje sociální stát a co snižuje jeho roli. Takže pokud komise vytváří nějaký fond pro poskytování poradenství členským státům v jejich reformách, tak to bude přijato poměrně zdrženlivě ze strany občanů. Pro, a to je názor naší frakce. Je potřeba definovat pojem reform a strukturální reformy nebo ty reformy, které musí členské státy provádět, tak to, tyto reformy musí být sociálně odpovědnými reformami, které doprovázejí modernizaci hospodářství a které slouží k tomu, aby se podařilo udržet ten sociální stát, stát prozřetelnosti. A vidíme to vlastně v průzkumech mínění Eurostatu. Občané nevěří v to, že ty reformy, které zavádí a provádí Evropská unie, eh, splní tyto cíle to znamená sociální odpovědnost pro modernizaci hospodářství a za ochranu sociálního státu. Takže tyto eh, takže tady tyto strukturální reformy vzbuzují mnoho otázek a já patřím k těm lidem. Domnívám se, je pravda, že v případě evropského semestru je potřeba eh, zlepšit řízení eurozónu a že potřebujeme strukturální reformy. To ano ale myslím si, že jsme hodně vytěžili z evropského semestru nad rámec otázek rozpočtové konsolidace. A to nás tedy dotlačilo k tomu, že jsme udělali něco, co jsme museli udělat v každém případě. Pokud tedy tato technická pomoc bude využita k tomu, aniž, aby se provedlo to samé, aniž by se zohledňovaly sociální, kulturní, ekonomické aspekty sociálních stát, sociální politiky, tak potom s tím nemůžeme soutě, souhlasit. Já uvedu příklad v těch reformách v jednotlivých zemích, které byly provedeny v minulých letech ještě za období, kdy Barozo předsedal komisi, byla to reforma práce, reforma penzijního systému například v jednotlivých zemích, tak nakonec bylo přijato rozhodnutí, a že se vlastně stanovil stejný eh, věk odchodu do důchodu, přestože ty produktivní systémy jsou zcela jiné, demografické podmínky jsou jiné a jiná je také skutečnost na pracovním trhu v jednotlivých zemích. Takže nemůžeme využívat technickou pomoc k tomu, abychom určitým způsobem homologovali to, co prostě není srovnatelné, co se nedá homologovat, protože ty systémy jsou rozdílné. Takže výjmou ty prostředky z Evropského sociálního fondu pro doporučování určitých reform nebo provádění technické pomoci, to je podle nás chyba. A potom ty technické cíle ty nebyly předem definovány, stejně jako politické cíle, což je chyba. A neměli bychom vlastně pouze okopírovat ta doporučení specifická pro jednotlivé země, pro ty země, kde je jiná situace, jiný kontext a které čelí rozdílným problémům. Děkuji. Děkuji. Je tu jedna otázka která je nezodpovězená, možná se s tím můžete vyrovnat. Dobře. Nejdříve se zmíním o financování. Abychom dospěli k financování, otázka, kterou jsme si kladli od počátku, byla v této náročné ekonomické době není vůle navyšovat financování ze strany členských států, takže nebude možné získat eh, čerstvé nové prostředky. A otázka, kterou jsme si kladli, byla, když jsme eh, zvažovali, odkud eh, budou finanční prostředky, bylo se zabývat maržemi a podmínkami současných forem financování. Tedy dívali jsme se do, do jednotlivých kapitol, kde by bylo možné využít marže a postupně jsme probírali jednotlivé kapitoly rozpočtu, jednotlivé okruhy a pos- týkalo se to posledních let využití, čerpání jednotlivých okruhů oproti stropům, které byly k dispozici. Vzali jsme v úvahu navýšení financování pro různé oblasti, tedy to, že ty úrovně financování byly navýšeny, aby se zohlednily další požadavky. A výsledkem tohoto vyhodnocení bylo, že na základě minulého čerpání prostředků a na základě eh, navýšených potřeb v těchto oblastech vznikne určitá marže v okruhu 1b, kde bylo možné čerpat eh, tyto prostředky. Takže to vycházelo ze specifické konkrétní analýzy minulých trendů a zohlednění případného navýšení v současném programovacím období a potřeby členských států. A poté bylo odhadnuto, že tato částka by mohla být vyňata aniž bychom vůbec eh, neohrozili potřeby v konkrétních oblastech. Jednak pokud je o ESF a také další eh, fondy. Takže jsme vycházeli z takovéto hluboké analýzy. A ano, skutečně ty prostředky jsou alokovány do několika oblastí a teď tam zahrneme i oblasti další, v kontextu spuštění technické pomoci, ale když se podíváme na oblasti, které jsou pokryty v ESF a v dalších fondech, tak dochází k překrývání, pokud jde o dotčené oblasti. Takže jediná oblast, o které mluvíme, pokud jde o rozšíření možnosti technické pomoci, jsou v konkrétních oblastech jako je oblast eh, finančního sektoru a také vezmeme v úvahu, že využití technické pomoci znamená, že prostředky mohou být určeny také na problematiku migrace, což má eh, zvláštní význam v této době. Tedy chci říci, že dochází k překryvu toho, k čemu ty prostředky měly být využity a k čemu využity skutečně budou. Takže tady nevidím nějaký zvláštní konflikt, co se týče využití. Pokud jde o místní a regionální přínosy, je pravda, že my fungujeme tak a plánujeme fungovat tak, že z hlediska charakteru naší práce chceme jednat v členském státě s jedním orgánem, s centrálním orgánem, pokud jde o předkládání požadavku na technickou pomoc. Avšak požadavek na technickou pomoc může pokrývat všechny oblasti v příslušné zemi. Například může pokrývat i regionální a místní otázky. Abych uvedla příklad, jak to bude fungovat. Jedna ze zásadních oblastí zásahu podpory a technické podpory a pomoci byla zlepšení veřejné zprávy, zlepšení efektivity veřejné zprávy a řízení. To byla významná část technické pomoci, která byla poskytována v minulosti. A to také se týká nejen veřejné zprávy na centrální úrovni, ale veřejné zprávy na místní a regionální úrovni. Tedy oblasti, pro něž technická pomoc může být poskytnuta, zahrnuje celou řadu různých reform, které probíhají v příslušné zemi, ať už je to na centrální nebo na regionální a místní úrovni. Zejména se domníváme, že i když administrativní součást našeho fungování je na centrální úrovni, nemá to žádný dopad na to, kde v členském státě ta technická pomoc bude prováděna. Jakmile dojde k té koordinaci na centrální úrovni a budeme jednat bilaterálně o požadavku na technickou pomoc, tak už budeme jednat s konkrétním úřadem, s konkrétním orgánem, který odpovídá za konkrétní technickou pomoc. Tolik tedy k odpovědi na přínosy pro místní a regionální zprávu. Pokud je o samotný obsah, To, jak eh, fungujeme v tomto kontextu, je následující. Máme specifickou dělbu práce, pokud jde o naše fungování. My bereme schválené reformy na úrovni českého státu jako něco daného volba není naší odpovědností. Priority, které si stanoví členský stát, jsou různorodé. Členské státy se dohodnou na strukturální reformě a to je věc, která je schválená, dohodnutá. A pokud členský stát, který schválil strukturální reformu, si přeje eh, pomoc, abychom provedli, pomohli s provedením strukturální reformy, to je výsada možnost členského státu. Pokud členský stát nechce naši pomoc, tak nás oni nepo, nepožádá. Takže my se nepouštíme do politické diskuse, pokud mi rozumíte. My se zabýváme odbornou stránkou věci a technickou pomocí. A další věc, které bych se chtěla dotknout v tomto kontextu, je, týká se to charakteru technické pomoci. Není to jednolitá technická pomoc, kdy jedno řešení je poskytnuto pro všechny případy to, co funguje v jednom členském státě, nebude vůbec fungovat v jiném. A my nefungujeme takto. Takže když dostaneme požadavek na technickou pomoc pro konkrétní reformu, tak naše první reakce je si se setkat s orgány příslušného členského státu a snažit se pochopit, čeho konkrétně chce konkrétní členský stát dosáhnout mají možná už představu koncepce reformy, možná ani to ne. A můžeme nabídnout eh, i různé alternativy, pokud jde o koncepci té reformy. Nic členskému státu nevnucujeme, pokud jde o koncepci reformy. Podobně pokud jde o formu technické pomoci, která je poskytována konkrétní zemi. To, to je také na rozhodnutí členského státu. Například eh, pokud, eh, abych uvedla konkrétní příklad, členský stát chtěl přednést požadavek na znovu koncipovat eh, systém sociálního zabezpečení a zahrnout eh, minimální příjem aby tedy v té zemi mohl existovat minimální příjem. A, a my jsme se ptali tedy, jaké parametry chcete eh, definovat o tento systém. My vám nebudeme říkat, jaké parametry chcete eh, mít. Vy si nadefinujete ten minimální příjem a jeho parametry. Ale my jsme se tedy zabývali různými poskytovateli, které mohou pomoci členskému státu. A neříkali jsme, vy si musíte vybrat tohoto poskytovatele, ne jiného. A my jsme nechali na vybranou, kterého poskytovatele pomoci, který by prováděl strukturální reformu. Takže to rozhodnutí, ta volba je vždy na členském státu. A není tam eh, jedno řešení, které je připraveno pro všechny, tak to nefunguje. Když hovoříme o osvědčených postupech, osvědčený postup pro jeden členský stát vůbec nemusí být osvědčený pro jiný, takže to, co funguje v jednom členském státě, když se podíváte na to, jaké parametry existují a jeden členský stát to mohl řešit takto, ale to není žádný vzor nebo model, který by musel fungovat pro vás. Takže vy můžete rozhodnout o tom, jaké budou parametry, pokud je o realizaci strukturální reformy. Takže tam není žádný důraz eh, z naší strany pro, na, určité, na určitý model. Je to naprosto na rozhodnutí členského státu, o který se jedná. Nevím, zda toto stačí jako odpověď. A možná dáme slovo panu Prinskému, aby položil poslední odpověď. Já mám mnohem více než jenom otázku. Tento celý návrh eh, na řízení považuji za skutečně vyvolávající velké eh, myšlenky a zaslouží si mnohem větší pozornost jenom naš, než jenom našeho výboru. Širší než přítomnost nebo přímo exodus poslanců v této části jednání a škála otázek a témat eh, přímo vyvolává takovýto hluboký zájem. A široká vysvětlení, která jsme eh, vyslechli od paní McCarthy, jak v odpovědích, tak v prezentaci, tak přidává ještě další, vyvolává další otazníky. Chtěl bych eh, nejdříve říci, musím poznamenat eh, i slovy komise, využití těchto prostředků je vlastně přeneseno z jednoho kontextu do druhého kontextu. Ty prostředky, které zde byly uvedeny, jsou v okruhu podle smlouvy ekonomická, sociální a územní soudržnost a právní základ, který uvádí tento návrh, je článek 175 odstavec 3 A paní předsedkyně, to velmi zvláštní výklad tohoto článku, protože tento titul a nástroje mají podporovat harmonický rozvoj Unie, posílit ekonomickou sociální zemní soudržnost, snížit eh, rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a, a za, zaostalost eh, nejvíce z nevýhodněných regionů. Takže v kontextu třetího odstavce článku 185 je uvedeno, pokud jsou nezbytné kroky mimo prostředky, které jsou předpokládány pro tento titul, a aniž bychom ovlivnili eh, rámec jiných politik, takové kroky mohou být schváleny radou a parlamentem to jest další kroky k těm krokům, které jsou v rámci těchto, ale vždy v kontextu soudržnosti, ne mimo rámec soudržnosti. A to, jak komise si toto vyložila, není jenom vlastně, neznamená jenom kroky mimo tyto fondy, ale čerpat přímo z těchto fondů, aby byly použity do úplně jiného kontextu evropského semestru. A podle mého názoru je to skutečně velice kreativní a stejně nelogický a nepochopitelný způsob představovat tento takzvaný program. Konkrétně vzato, inspirace pro tento program pramení ze zkušenosti eh, v Řecku a na Kypru. A to je opět eh, zcela bizarní zdroj inspirace, eh, protože tyto programy, kterými tyto, eh, tyto země procházejí v případě Řecka, jsou výsledkem zcela mimořádných okolností a krom obyčejných potíží. A strukturální reformy víceméně jim byly nadiktovány a jsou výsledkem práce z dobře známé trojky. A minimálně můžeme říci, že jsou nesmírně nepopulární nejen u obyvatel těchto zemí, ale v celé Evropě, protože jsou považovány za programy, které nepomáhají při vyrovnávání se s největšími sociálními výzvami a vedou ekonomickou politiku zcela falešným a špatným směrem. Včera jsme vedli diskusi ve výboru REGI, paní předsedkyně, týkající se sdělení komise o příspěvku strukturálních fondů na růst a pracovní místa v naplnění článku 16 CPR. A komise sama v tomto sdělení uvádí, že soudržnost a konvergence přestaly po krizi 2009 a dochází k další divergenci. Měli bychom se vrátit na cestu soudržnosti. A pokud eh, zde hovoříme o tomto použití prostředku, technická pomoc v příslušném fondu se týká podpory soudržnosti a ne žádných jiných účelů, které by komise chtěla prosazovat. Nebudu nějak komentovat eh, do, doporučení pro konkrétní země Evropský semestr a možná případnou potřebu technické pomoci v tomto rámci, ale směšovat tyto dvě věci je zcela nepřijatelné. A je zvláštní, že se dotýkáte prostředků, včetně fondu pro ty nejchudší, zejména sociálního fondu. Před dvěma dny jsme zde měli návštěvu místo předsedy Dombrovskise a komisařky Tysonové a bylo uvedeno, že prostředky v těchto fondech jsou skutečně na hraně a neexistuje jediný cen, který by byl nevyužit. A vy sami víte, že členské státy nemohou navyšovat stropy a také musíte chápat, že takové ustanovení je důvodem, proč eh, čelíme existenční krizi v Evropské unii. A kladu si otázku, zase neuvědomujete, zda váš návrh svým způsobem není svým, v jistém slova smyslu není dalším důvodem pro Brexit, pro náklonost k Brexitu mezi lidmi eh, v, nejen v Spojeném království, ale také co se týče širší užitečnosti Evropské unie pro lidi. A mám odbornější otázky, které zejména eh, souvisejí s eh, mechanismem CEF. Tam máme 15 eh, členských států, které využívají fondy soudržnosti a ty prostředky, které přispěly, kterými přispěly do fondu CEF, budou také k dispozici. A nevím, zda jste si povšimli, že parlament několikrát eh, velmi jasně uvedl své námitky to, co se stalo s prostředky z eh, CIF a s převedením do Evropského fondu pro strategické eh, investice. A místo toho komise navrhuje si vzít ještě více. Takže si klademe otázku, zda vůbec eh, věnujete pozornost tomu, co parlament navrhuje. Paní předsedkyně, navrhl bych, abychom vedli další rozpravu na toto téma, aby sekretariát přizval členy, aby položili písemné otázky a abychom uspořádali další diskusy se zástupci komise na libovolné úrovni účasti, až dostaneme písemné odpovědi. Děkuji. To se ví jako dobrý návrh. Projednáme je na příštím zasedání koordinátorů. Příště. Ještě nás totiž čeká jedno zasedání koordinátorů před dovolenou a nám jde o to, abychom absolvovali úplné zasedání. Bohužel do dnešního dne jsme nebyli schopni se tomu hloubkově věnovat a ani to nezvládneme do léta. Jak vidíte, paní předsedkyně, reakce jsou důrazné a výrazné a musíme tady komunikovat dostatečně zpříma a zhostit se politické odpovědnosti. Nezazněla otázka pana Gorenského, ale samozřejmě můžete ještě shrnout. Já bych ráda vysvětlila několik otázek a naši experti by také rádi vysvětlili několik věcí, abychom se vyhnuli nedorozuměním. Prosím. Nejprve tedy k té právní otázce. Obecným cílem návrhu je obecný směr programu a technické pomoci. Podpora členským státům, národním orgánům členských států Nejde totiž jenom o podporu střední vlády, jde i o podporu samozpráv a ekonomického, hospodářského a sociálního sektoru. I těm se má pomáhat při řešení výzev. I tohle všechno přispívá k tomu, že členský stát může požádat o pomoc. Jde i o pomoc při efektivním využívání prostředků Unie. O těchto prostředcích jsme hovořili v souvislosti s programem SRSP. Jsou to samozřejmě strukturální fondy na prvním místě, ale jsou to i fondy, které nejsou strukturálními fondy a zároveň ale jsou to stále ještě uh, fondy, které pracují a fungují podobně jako migrační fond a další fondy pro ty nejohroženější. My tyto fondy nečerpáme, ale spíše nabízíme obecný směr, obecnou pomoc členským státům využívat těchto prostředků. Ano, je velmi důležité hovořit o soudržnosti. Musíme naplňovat obecný cíl a prostřednictvím tohoto obecného cíle i jednotlivé cíle v rámci politiky soudržnosti a lizabonských cílů podle 74 a následujících. Takže tohle je obecný směr. Co se týče právního základu našeho návrhu, tak platí, že vzhledem k tomu, že my chceme přispívat k cílům politiky soudržnosti podle článku 174, musíme najít mechanismus, jak jednat mimo strukturální fondy, které patří pod eh, článek 177 Lizabonské smlouvy. A zároveň, abychom naplňovali ty stejné cíle Lizabonské smlouvy. A pak je zde odstavec 175, odstavec 3, hmm, o čem chtěl mluvit pan kolega Gorinsky. V článku 175 se hovoří o roli členských států v oblasti hospodářských politik. Zde se hovoří o tom, že členské státy musí naplňovat a koordinovat hospodářské politiky tak, aby stále splňovaly všechny cíle politiky soudržnosti. A pokud se zjistí, že určité kroky by šlo realizovat mimo tyto fondy zájmu naplnění cíle, tak by mohla komise v rámci řádného legislativního procesu dostat takovýto návrh, aby bylo učiněno zadost tomuto návrhu podle článku 175, což je v podstatě náš postup zde. Patří to k rozsahu a záběru politiky soudržnosti a je zde i dopad do soudržnosti a zde ještě eh, článek 197, dvojí politika soudržnosti, o tom už hovořila paní McCarthy. My zde totiž zaznamenáváme někdy přesah, jelikož se poskytne pomoc členskému státu v rámci politiky soudržnosti a ještě poskytuje pomoc členský stát. My chceme reagovat na žádost členského státu o pomoc v oblastech, které ale nespadají pod nařízení o strukturálních fondech. A to je důvod, proč podle článku 197 se pojednává o administrativní spolupráci v rámci Unie. My jsme schopni nabídnout členskému státu pomoc i v oblastech, které nejsou striktně řešeny soudržnosti mohou být řešeny třeba migrací, ta nepatří pod soudržnost. I tam chceme nabídnout členským státům, zvláště v této, oblast, v této eh, době, pomoc. V tuto chvíli totiž vznikají a vystávají vel, vysoké potřeby týkající se řešení otázek migrace. My bychom tohle všechno nezvládli nabídnout, pokud bychom měli omezit právní základ na článek 175 odstavec 3 a 170 4. To by nestačilo, musíme rozšířit příslušné odstavce na další ustanovení a osobně se domnívám, že to přesně reaguje na potřebu řešit příslušná odvětví, kde mohou vyvstat tyto otazníky. Já bych také ráda vysvětlila několik bodů, nová CPR zakotvuje nový právní rámec, který je zcela nový pro strukturální fondy. A je zde jasná návaznost mezi hospodářskou samozprávou. Bez dobrých politik hospodářského řízení, které podporují strukturální fondy, nemůžeme mít efektivní využívání těchto fondů, nemůžeme tedy naplnit cíle strukturálních fondů. Návaznost zde tedy existuje. Ve smlouvě samotné je to také. V článku 175 odstavec 1 zde se uvádí, že členské státy provedou hospodářskou politiku v návaznosti na politiku soudržnosti. Politika soudržnosti by měla tímto způsobem členským státům napomáhat. To znamená, že my z národních rozpočtů žádné prostředky nečerpáme. Dokonce nečerpáme ani národní rozpočet pro technickou pomoc. Čerpáme pouze technickou pomoc e, Evropské komise. A minimální prostředky jsou poskytovány z rozpočtu komise. Tak, aby členský stát mohl připravit národní program a připravit se na realizaci. A prostředky, které čerpáme, jsou tak omezené, že vlastně nemají ani žádný negativní vliv na realizaci samotnou. Without economic policy. Bez hospodářských postupů, bez pevných hospodářských postupů nebudeme schopni zajistit konkurenceschopnost funkční trh práce. Protože bez toho nebudeme schopni odstranit ty nespravedlivé rozdíly. A já bych také řekla, že podle mého názoru zde máme důkaz o užitečnosti tohoto návrhu. Jelikož zde vidíme, že členské státy nám sami dávají prostředky z technické pomoci, tak abychom jejich jménem efektivněji řešili danou otázku, vyhnuli se tedy politickým vlivům. Oni nám dávají vlastní prostředky. Není to samo o sobě důkaz, že je to nástroj velmi užitečný? Není to důkaz, že komise odvádí svoji práci dobře? A komise čerpá prostředky z vlastních fondů pro technickou pomoc, aby zase naopak pomáhla členským státům. A vy jste sami řekli, že Řecko a Kypr se nacházeli v naprosto výjimečných podmínkách a my jsme chtěli zamezit tomu, aby další státy se dostaly do této výjimečně tíživé situace. Chtěli jsme jim pomoci dopředu, než se do ní dostanou. A já si myslím, že to je bod, který by bylo dobré vzít v potaz a nad kterým by bylo dobré se zamyslet. Děkuji a já vítám skupinu návštěvníků z Magdeburku. Vítejte na zasedání výboru pro zaměstnanost. Přicházíte velmi pozdě. Obvykle je tento sál plný členů výboru a navíc přicházíte v momentě, kdy už naše zasedání zcela končí Doufám, že ale aspoň zažijete atmosféru, alespoň závěru schůze. A já ještě dám slovo na pár minut panu Šogorovi, který nám řekne, jak by měla vypadat eh, další diskuse. Děkuji, já jsem chtěl jenom ještě říct, že to první zasedání budeme zasedat eh, se stínovými zpravodaji a to budou všechno eh, debaty už velmi podrobné. Děkuji vám. To, my ukončíme naše zasedání tím, že vy se to projednáte jako zpravodaj a stínový zpravodajové a my pak budeme moci přistoupit k další diskuzi, která by měla probíhat na úrovni koordinátorů. Je samozřejmé, že zde funguje praxe, že se vyjadřujeme a chceme sem také vnést svůj vlastní otisk. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za ty otázky, děkuji za zodpovězení otázek. My jsme velice angažovaný výbor a určitě se na vás obrátíme v budoucnu znovu. Děkuji všem. Jeden 21. srpna až 1. září se bude projednávat, 7. září bude lhůta eh, hlasování. Je to tak opravdu? Hlasování tedy bude později, říká paní předsedkyně. Je to říjen 2016, to znamená, že máme čas ještě na debaty, na jednání, na ostré otázky a máme i čas na ostřejší obsah. Děkuji vám za příspěvky do diskuze a za účast na dnešním jednání. Příští zasedání výboru pro zaměstnanost je 21. června. Je, máme tedy čas si celou věc ještě projednat. Děkuji a děkuji i návštěvníkům z Magdeburku. Opravdu vás mohu ubezpečit, že tento sál je po každé plný. Vždycky. Jsou zde zástupci všech frakcí a všech členských států. Musíte si uvědomit, že ten sál vypadá jinak standardně, musíte si představit, jak náš sál vypadá. Mohu vás ubezpečit, že my se zabýváme otázkou nezaměstnanosti, pracovní příležitostí, práv odborů, řešíme sociální agendu, my jsme ten nejostřejší výbor v celém parlamentu. A já doufám, že si budete moc naše témata probrat s některými z našich kolegů, které určitě potkáte. Já tímto uzavírám jednání a všem děkuji za účast.